Děkuji, hlasovat se bude zítra. No. A nyní podle programu stručná prezentace zprávy paní Záborské o eh, nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Jsem srdečně poděkovala všem kolegům. Co se týče, mm, nebo na začátku bych chtěla poděkovat všem kolegyním a všem kolegům za jejich spolupráci při vypracování této. Hm. Tí, se sa dnes angažují vo vytváraní sieti solidarity mezi generáciami, si zaslouží uznání. Ich odhodlanie je dôležitým príspevkom pre národné i európske bohatstvo a pre spoločné dobro. Bohužiaľ táto hodnota nie je integrovaná. Co se týče této, um, tohoto Eh, této ekonomie, tak tato ekonomie není vlastně započítávána do té běžné ekonomie a <clears throat> tím pádem dochází k diskriminaci žen nebo mužů. Ženy a muži mají právo vybrat si mm, práci, která eh, mají právo na svobodnou volbu a společnost by neměla diskriminovat eh, ženy nebo muže kvůli tomu, že vlastně tato práce nezapadá do formálních trhů práce. To je celkové schrnutí této zprávy o diskriminaci, která eh, je to tedy nediskriminace na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě. Tato zpráva souvisí nebo je v centru eh, v probíhající debaty o zaměstnávání v Evropě a o mezigenerační solidaritě. Myslím si, že tato zpráva má lidský rozměr, protože všichni máme zkušenosti s tím, jak žijeme eh, v rodinných sítích a Ehm, myslím, že ten pojem solidarita mezi generacemi eh, by se neměl omezovat pouze na eh, solidaritu rodičů vůči dětem, protože sem patří i solidarita vůči našim starším rodičům a vůči postiženým nebo na pomoc odkázaným osobám. Také s tím souvisí nutnost respektovat ochranu života a životní prostředí. Ehm, souvisí to s otázkou sociální spravodaj, eh, spravedlnosti a všichni manažeři, kteří se starají o lidské zdroje, souhlasně tvrdí, že lidské schopnosti lze porovnávat s univerzitními tituly a je nutné explicitním způsobem zhodnotit vytváření tohoto bohatství. Evropská unie musí vytvořit rámec pro to, jak tyto cíle dosáhnout. Ženy se podílejí na vytváření těchto sociálních vztahů a právě proto se na ně tato zpráva zaměřuje. Ekonomičtí odborníci zdůraznili na základě matematických modelů, že domácí práce mají svou ekonomickou hodnotu a to už i podle starších eh, prací se ukázalo, že příspěvek žen k hrubému domácímu produktu by byl ještě vyšší, pokud by jejich neplacená práce byla oficiálně uznaná a honorovaná. Pokud budeme předtím zavírat oči, tak to znamená, že stále žijeme v minulosti. Je třeba vytvářet podmínky pro všechny muže a ženy, kteří se angažují v mezigenerační solidaritě. A pokud Evropská unie eh, to myslí vážně s, eh, s myšlenkami nediskriminace, tak by se měla v tomto ohledu angažovat. Vážení kolegové, ještě bych chtěla upozornit na skutečnost, že tato zpráva je výsledkem rozsáhlých konzultací s mnoha nevládními organizacemi, um, které se zabývají otázkami žen. Také jsem zde zohlednila stanoviska Akede Carmont eh, a tuto, tato zpráva byla schválena jednomyslně. Vážení kolegové, chtěla bych vás požádat, abychom této spolupráci pokračovali a abychom zítra hlasovali pro tento návrh výboru FEM. Děkuji paní Záborské, paní Reding, prosím. Pane předsedo, já myslím, že paní Záborská zde vykonala důležitou práci, hm, poněvadž téma, které řeší, je téma, které je Eh, velice významné v naší společnosti. Otázka závislosti ještě bude významnější do budoucna vzhledem k demografickému stárnutí, ale i eh, kvůli rovnosti mezi muži a ženami. To znamená, péče o závislé osoby a děti většinou nyní provádí ženy. A proto musíme za vás zavést opatření, která pomohou ženám, aby zůstaly na trhu práce a aby i si mohly zlepšit podmínky rodinného života a především, aby byla lepší rovnováha mezi životem profesionálním a soukromým. A nyní konkrétně k situaci, která se týká péče o závislé osoby. Zde komise již předložila následující opatření, eh, to znamená eh, ta eh, dovolená poskytnutá na péči o závislost, závislé osoby, o tom již se hovořilo s sociálními partnery Komise nyní studuje i kvalitu e, služeb péče o staré osoby, o staré spoluobčany, e, e, kvalitu léčeben a podobně. Takže nyní jde o to, aby členské státy a komise se snažily urychlit práci na nezbytné infrastruktuře zlepšili zlepšily se služby. Dále máme zde Evropský sociální fond, který bude podporovat soudržnost a financovat iniciativy na úrovni úrovni lokální a národní. Otevřená metoda koordinace v oblasti sociální inkluze, sociální ochrany, Především se věnuje modernizaci důchodových plánů, tak aby se vzaly do úvahy nové formy práce a aby se i vzaly do úvahy ty práce, kterou vykonávají osoby, které pečují o dlouhodobě závislé příslušníky rodiny. Takže zde Eh, se těšíme na velice intenzivní spolupráci s parlamentem a chtěli bychom poděkovat parlamentu mm, k tomu, jak významnou práci vykonal. Děkuji. A budeme hlasovat eh, zítra, ano, v úterý. A nyní se dostáváme a... Eh, je to všechno, nebo ještě něco jste chtěla říci? Ήθελα να παρατηρήσω ότι σε αυτή την έκθεση já bych chtěla následující připomínku. Tato zpráva byla předmětem eh, hlasování, jednomyslného hlasování ve výboru FEM, tak zde my máme alternativní usnesení, které předložili někteří kolegové. Takže budeme hlasovat zítra hm, mezi tím usnesením eh, kolegů a usnesením přijatým parlamentním výborem. Eh, takže jedno nebo druhé odpadne. Samozřejmě nemůžeme teď eh, v parlamentu hovořit o tom alternativním usnesení, ani nemůžeme eh, vyslechnout kolegy, kteří jej předložili, nemůžeme se k tomu vyjadřovat. To je o slabinu tohoto nového předpisu jednacího řádu. Pan předseda, děkuji. Stejná připomínka jako připomínka paní Doyle. My zde aplikujeme článek 45 který nám dává velice striktní rámec, pokud je o eh, řečnickou dobu. Vyjadřuje se pouze zpravodaj a je to konference předsedů, která rozhodla, že toto téma se bude řešit podle tohoto článku. Určitě náš jednací řád by se měl vyvinout eh, směrem k větší flexibilitě. Ehm, ale teď musíme aplikovat toto, tento předpis. Bereme do úvahy vaši připomínku. Dostáváme se k, mm, ke stručné prezentaci zprávy pana Harbra o zadávání veřejných zakázek před obchodní fázi podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě. Máte slovo, pane zpravodaj. Děkuji. Je opravdu příhodné, že s námi je dnes paní Red